E, protokół i texty przyjęte z posiedzenia. Děkuji vám. Zápis a texty z 8. července 2010 máte před sebou. Máte někdo k tomu poznámky? Není tomu tak a tím je tedy zápis schválen. Mám pro vás další sdělení. Španělské úřad mě informovali o tom,